Vacka Kurského a na základě článku 6 odstavce 2 jednacího řádu tato žádost je předána právnímu výboru. Právní výbor na svém zasedání 21. ledna 2013 zkoumal mandát nových kolegů se závěrem, že mandát je platný. Týká se to paní Francesky Baráčiu, to je s účinností k 17. prosince 2012. U pana Preslava Borisova je to s účinností k 1. lednu 2013 a u pana Dana Dumitra Zamfiresku je to s účinností k 9. lednu 2013, takže je někdo proti tomu, aby byl jejich mandát potvrzen nikoli, takže jejich mandát je tímto potvrzen. Skupina nezařazených poslanců mi předložila žádost